Guten Morgen, wir nehmen unsere Arbeiten wieder auf. Dobré ráno, začínáme pracovat. Um, socialisté udělali něco dobrého. Socialistická koordinátorka nás požádala, abychom trošku počkali. Jsou v zácpě, ale to se nedá nic dělat, musíme začít. Nyní mm, bod číslo Jedna to je eh, absolutorium Evropské eh, agentury pro komunik- elektronické komunikace. Máme tady na, mm, návrh kolega Černického. Já mu chci říct, že pokud bude odmítnut, tak to bude to mm, absolutorium uděleno automaticky. Takže budeme hlasovat, kdo podporuje tento pozměňovací návrh. Proti? Tak to byla většina. Pak je tento pozměňovací návrh eh, zamítnut a tím je uděleno absolutorium. Pak se dostáváme k rezoluci. A pozměňovací návrh 4, paní Kallenbach. Omlouvám se. O tom vlastním rozhodnutí máme elektronické hlasování. Otevírám hlasování. Die Abstimmung ist geschlossen. We can add your vote. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 15.6. Eh, kdo nemá svůj, svou hlasovací kartu? Takže ještě jeden hlas pro. Kdo ještě tedy? Všichni. Dobře tak to bude v pořádku. A dostáváme se k usnesení. Takže to je uzavření účtu, A rovněž elektronické hlasování. Končím hlasování. To je 17 k 4. Takže rezoluce pozměňovací návrh 4, paní Kajenbach, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Takže to první byla většina. A nyní eh, rezoluce celková elektronicky zahájí toto hlasování. Končím hlasování. 17.6. Děkuji vám. A dostáváme se k dalšímu bodu, to je bod číslo 10, a to je absolutorium Rada a Evropská rada. E, ještě bych upozornila, že hlasování s plus znamená e, odmítnutí absolutoria a mínus je souhlas. Takže zahájí hlasování. Elektronicky, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A máme to jednohlasně pro, to znamená pro odmítnutí absolutoria. A nyní usnesení pozměňovací návrh číslo 1 pana kolegy Liberackého, kdo je pro, proti, zdrželi se nikdo, takže přijato. A pozměňovací návrh číslo 2, kdo je proti, zdrželi se nikdo. Můžeme hlasovat v bloku 1, pardon, 3 až 5, takže trojka, kdo je pro? Děkuji. Proti? Ještě jednou proti. Zdrželi se. Přijato. Čtyřka pro. Proti. Můžeme to prověřit. Čtyřka. Děkuji vám končím eh, tedy tu kontrolu. Je to 15 k 8. Přijato pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. Děkuji vám. A nyní hlasujeme elektronicky o celé rezoluci. Zahájí toto hlasování. Končím hlasování. tak to je 23 mm, a proti nebyl nikdo. Děkuji vám. Tím se dostáváme vlastně ke konci hlasování. No a nyní bod číslo 11 na našem, eh, na našem programu jednání. a je to aktualizace kodexu chování pro komisaře, zlepšení účinnosti a účelnosti. Je to studie, eh, který náš výbor zadal eh, k vypracování na začátku minulého mandátu a já bych nyní vysvětlila, proč. Eh, bylo velké znepokojení nad tím, že první Barozová komise z let 2004 až 2009 zde téměř všichni komisaři, ehm, minus tady jeden z nich, ehm, kolem sebe schromáždili spoustu lobbystů, což se nám zdálo eh, nevhodné, eh, takže jsme otevřeli otázku různých pozvání, eh, deklarování těchto pozvání, že dosud to nebylo nutné, také přijímání dárku nad 150 eur a tyto mm, dárky se museli odevzdávat. A my jsme Eh, tedy eh, vzhledem k eh, veřejném odezvě, a nechci hovořit o skandálu, jsme se tedy rozhodli, že tuto mezeru v chování a v tom, co je přípustné, že tedy uzavřeme. Samozřejmě, že jsme naráželi na velkou nevoli. Já bych jenom připomněla, že jsme měli Eh, komisaře pro obchod, eh, který se nechal eh, pozvat na dovolenou od jednoho ruského oligarchy přes hliník a ku podivu právě tento oligarcha dostal přístup na evropský trh. Také potom lobbying se týkalo tady vesmírného programu a to lobování tady, tady bylo velmi rozšířené. Proto jsme si zadali tuto studii, eh, abychom zjistili, jak tomu zabránit. A já jsem velice rád, že pan eh, Blomayer a paní Číny eh, to, tuto studii vypracovali, jsou zde dneska mezi námi, aby nám prezentovali výsledky. A otázka není zní, jaká tato studie přináší výsledky studie vypracovaná na základě doporučení parlamentu. A já nyní dávám slovo panu Blomajerovi. Krát děkuji za tento úvod. Budu hovořit anglicky dále. as uh, do, Dr. Presley mentioned, eh, jak eh, řekl Dr. Presley, je to studie, která uh, byla provedena v roce 2008, publikována v roce 2009 a posuzovala kodex chování pro uh, komisaře z roku 2009. V červenci a v srpnu jsme měli dělat aktualizaci, jak to vypadá teď, ta situace. A v této prezentaci uh, chci říct několik slov na úvod Eh, prezentovat hlavní zjištění. Můj kolega Dr. Čin z Bristolské univerzity mm, bude prezentovat akademické zamyšlení nad vývoj toho kodexu a pak budeme prezentovat nějaká doporučení. Takže, jak už řekl doktor Kresle z roku 2011, ehm, byl, se kodex změnil po um, kritice předchozí verze kodexu. Dovolte, abych vám to přečetl. Toto zjistila Evropská komise ehm, v souvislosti s reformou z roku 2011. Revize kodexu odráží nejlepší praxi v Evropě a ve světě. Byly zohledněny komentáře Evropského parlamentu a dalších. Vzpomínám se, když jsme si to četli, tak se nám to příliš nelíbilo, ale pak, nebo byli jsme rádi, že jsme viděli nějaké výsledky studie, kterou jsme zpracovali a proto um, tady padly ty tři otázky k té aktualizaci. Do jaké míry ten nový kodex zlepšuje ten z roku 2004? Druhá otázka, do jaké míry byla podrobná doporučení Evropského parlamentu ve skutečnosti hmm, zahrnuta, nejenom parlamentu, ale i dalších. A na závěr ehm, nejlepší praxe, ta mm, kodex tedy e, e, reprezentuje nejlepší praxi ve světě a to e, zde to odůvodnit. Tady jsem dala tři vlaječky, abych ukázal, kde jsme se inspirovali. Kanada, Austrálie, Velká Británie mají velice mm, mm dobře vyvinuté systémy pro ministry. Dobře. Myslím, že toto je dohodná chvíle podívat se ještě jednou na ten kodex. Máme novou komisi, která mm, přebírá úřad a této nová komise již eh, řekla něco zajímavého k tomu kodexu a dovolte, abych to přečetl. Musíme dodržovat nejvyšší možné profesní etické standardy. Naše chování musí být, eh, musí být bezvadné. Pak je tam odkaz na kodex a mm, požadavek respektování litery i ducha toho kodexu. To je přímý citát z dopisu, který dostali všichni kandidáti na komisaře od pana Junkra. Ten, uh, on to zachází ještě dál, ten dopis, již vyžaduje další reformy kodexu, protože tam přímý odkaz na mm, zveřejnění lobbingu v kontakty, lobbingových kontaktů v tom dopise. První otázka. Jak se ten kodex z roku 2004 dá porovnat s revidovaným konem z roku 2011? Celkově eh, je to, mm, je tam omezená změna, celkově tedy postupný přístup, postupné změny, jsou tam některá zlepšení. Paní Gresle již zmínila um, tedy v minulosti ty, ty, ty pohostinství, ty dárky, které se dříve nemuseli deklarovat, teď už se deklarují. Pak se zlepšilo deklarace um, zájmů, kde komisaři tedy mm, museli deklarovat finanční zájmy, příjmy svých partnerů. Teď se to musí aktualizovat minimálně jednou ročně a pravidla pro účast ve volbách do Evropského parlamentu byla také jasně prezentována v novém kodexu. A požadavek na uh, zaměstnání, tedy revizi zaměstnání, pokud se to omezení zaměstnávání komisaře uh, bylo tedy prodlouženo z 12 na 18 měsíců. Pak je tady uh, stávající praxe realokace úkolů, pokud je komisař ovlivněn střetem zájmu, pak tomu téma může být předáno jinému komisaři. To nebylo v tom kodexu, teď to tam je. Ovšem celková situace je taková, že většina těch doporučení Evropského parlamentu, především ta podstatná doporučení, nebyla vzata v úvahu. Dovolte, abych nyní ukázal shrnutí, tady jsou všechny podrobnosti v těch dokumentech, které byly zveřejněny a tady v té tabulce vidíte, e, jak si prvky dobrého systému podle OECD, podle určování definice integrity, Um, postup směrem k integritě, monitoring a um, prosazování, vynucování integrity. Když srovnáme tedy ten kodex z roku 2011 a s tím, co bylo doporučeno v roce 2009, tak vidíte, že to bylo částečné. Druhý bod, nejlepší praxe v Evropě a ve světě. My se domníváme, že to lze zlepšit, že ten kodex lze výrazně zlepšit tím, že se mm, zváží etablované nejlepší praxe v jiných systém, z jiných systémů. Dovolte, abych um, uvedl další podrobnosti, to jsou tedy obecná zjištění, které se týkají většiny ustanovení v tom kodexu. Nemáme systém kontrol, jako je v jiných systémech Eh, komise si ten kodex vytvoří a pak ho posuzuje. Je tam silná role předsedy komise. On rozhodne o realokaci těch portfolií a kompatibilitě mezi politickou aktivitou komisaře a jeho povinnostmi jako komisaře. Pak samozřejmě zůstává otevřená otázka prezidenta samotného nebo předsedy, pokud se vstoupí do politických aktivit nebo e, má střed zájmu. Tak v tom v kodexu nic není. Žádné podrobnosti o fungování tohoto etického výboru ad hoc, to je ta struktura, která má revidovat navržené jaksi zaměstnání komisaře po odchodu z funkce. To je e, třeba konzultovat případě zaměstnání týkající se toho portfolia, které měl jako komisař. My nevíme, kdo sedí v tom výboru, nevíme, jak funguje, nemáme, jsou tam kritéria ani postupy. To všechno je velmi neprůhledné, když eh, jdete do hloubky, nějaké podrobnosti doj- najdete, ale není to mm, dobře diseminováno, není to v tom, nejsou o tom zprávy zveřejňovány, žádné uh, ustanovení o stížnostech a sankcích. Politická aktivita jsem zmínil. My se domníváme, že podkopává aspoň vnímání nezávislosti komisaře a důvěru členských států v toho komisaře. A často, o tom jsme mluvili již v roce 2009, narušuje práci komise, pokud komisař Eh, se stará o zájmy volební, národní nebo evropské, již nemůže plnit svou, své povinnosti komisaře. A někdo jiný, kdo s tím není tak dobře obeznámen, to převezme a tak dále. Politické aktivity komisaře tak tady nejsou podrobná kritéria mm, ke kompatibilitě mezi politickou aktivitou a úřadem komisaře. Um, toto jsem, pokud tu situaci srovnáme s jinými um, částmi světa nebo Evropy, tak vidíme, že e, to samozřejmě snahy jsou, není to snadné, vzhledem k specifické povaze komisaře, který ne, kterého nelze úplně srovnat s ministrem nebo státním úředníkem. Jiné systémy a všem mají takové mm, věci. Tedy zaměstnání po odchodu z funkce. Tady je důležitý nedostatek, protože omezení na zaměstnanost po, kom, po odchodu z funkce je omezena pouze na portfolio bývalého komisaře. To ignoruje eh, rozhodování komise jako kolegy a když kde i tady mohou být střety zájmů s jinými oblastmi mimo mm, portfolia toho komisaře. Ale ad hoc etický výbor nemá žádné postupy, procedury, jak revitovat kompatibilitu. Neexistuje tam žádný mechanismus. Vy jste se mm, tady komisaře na jeho názor, ale nikdo jiné, jiný, jiného se, nikoho jiného se neptá, ani jiný se neptá. Uh, um, v jiných systémech jsou jaksi dotazováni uh, jiné, jiné osoby, jiní zainteresovaní, aby bylo rozhodnuto, zda skutečně je střed zájmu. Cestování tady zase nejsou um, podrobné informace. V roce 2009 jsme doporučili ex post, public, eh, ex post zveřejnění. Tady vidíte mapu Belgie. Mm, to bylo eh, Rupo, který jeho cestování cesty byly zveřejněny, tady to vidíte. Británii například tam je mm, k dispozici mnoho víc, mm, mnohem víc podrobností, kdo ho doprovází a podobně. Dále k eh, darům. Jména dárců nejsou zveřejněná, a mm, komisař, jeden komisař řekl, že publikovat jména by jaksi zahambilo ty návštěvníky, kteří e, žádné dary nedali. E, to je trošku zvláštní. Tady je e, stránka, kde jsou ministři a je tam napsáno, co přesně dostali. Je to mm, a proto je obtížnější, jak si eh, eh, vyvodit z toho nějaké zájmy, závěry, co se týče střetu zájmu. Nyní dám slovo kolegyni Ginny eh, z Bris, univerzity v Bristolu, která dá trošičku více informací z akademického hlediska. Tedy několik stručných informací z akademického hlediska. Já jsem v roce 2011 studovala dětský režim komise nejenom tedy předchozí kodex eh, z roku 2009, ale ty ještě, eh, ty, ty předcházející. Když se podíváme na změny od roku 1990, kdy byl zaveden první kodex do roku 2009, tak je vidět, do jaké míry ta zlepšení v, eh, jak si byly postupný, reprezentoval takový postupný přístup Není překvapivé, že ten e, přístup byl takový postupný, trošku transformující. E, první krok byl v roce 1990, kdy byl ten kodex zaveden, pak byly e, postupné revize a byly skromné ty kroky. Důležité je, že je vyvolali externí tlaky, především tlak z parlamentu. Myslím, že tam Mm, uvnitř komise bylo poměrně málo entuziasmu, což je nepřekvapivé. A na úrovni komise, tedy na úrovni komisařů, myslím, že byl větší zájem na úrovni úředníků, mm, což souvisí se mm, služebním řádem a tak dále. Tlak vyvíjel parlament, organizace občanské společnosti, ty sehrály roli a vyvíjeli tlak na komisi. Myslím, že jaksi trans, více transformační přístup. Mm, další slide. Mm, to budou mm, znamenat postupnou změnu v kvalitě etiky, který přijde nejenom z důvodu externích tlaků, kde je tam to jakási bitva mezi parlamentem a komisí, ale také vlastní motivace v komisi a jsou indikace, že v případě nové komise tomu tak bude. Je to ještě brzo, ale um, bude, eh, jak si bude vyjasněno, eh, co se myslí reformou kodexu chování. A v každém eh, případě se, jak se zdá, otevřela příležitost, aby komise přijala roky v tomto směru kontext doporučení, který eh, kolega bude prezentovat. Chci říci jenom, že je důležité posuzovat jiné systémy, srovnávat jiné systémy etické reformy kodexů. Na, tam je dobré hledat inspiraci a také současně mít na paměti unikátní povahu evropských institucí a komise a jak si přiznat, že uznat, že některé problémy um, komise nebo výzvy pro komisi nejsou stejné jako v případě ministrů. To je příklad politické aktivity. Není překvapivé, že ministři um, mají politickou aktivitu, ale může to být překvapivé v kontextu komise, která um, je nezávislá. Komiseři mají být nezávislí nebo právně mají právní povinnost jednat nezávisle. Neměli by eh, se věnovat politické aktivitě. Musíme tedy toto vyvážit s eh, posouzením jiných systémů a zamyslet se nad tou reformou. Důležité je, to je transparentnost, poskytování informací nejenom data, která nikdo nedokáže využít, ale jenom, mm, ne, nebo, nebo jenom nějaký velice aktivní investigativní žurnalista. Ale mělo by to být na webových stránkách pro veřejnost. A já mám často dojem, že etika je považována za něco interního a nikoli veřejného. Já myslím, že transparentnost by pomohla. Tran- dobře prezentovaná transparentnost. Pak implementace. Nejenom tedy hm, vývoj toho kodexu a e, pak na to zas, a pak jak si zapomenout na etiku a hm, považovat to za vyřízené tím jenom existencí toho kodexu, ale nějaký systém reportingu, informování, aby praxe skutečně odpovídala tomu, co je v tom kodexu. A nyní předám slovo kolegovi, který má konkrétní doporučení. Um, Děkuji, Michel. Eh, jenom několik eh, takových věcí, které bych chtěl zdůraznit, protože my tady máme celou řadu podrobných doporučení a kolem toho proběhla eh, velice důkladná debata. Takže já bych jako první věc chtěl zdůraznit to otázku pojistek a rovnovách. Jakým způsobem, jakým systémem je vykonáván dozor nad eh, aplikací eh, tohoto kodexu. Komise v této souvislosti už eh, vykonala mnoho práce v rámci kabinetu a jak už bylo řečeno, Eh, tady je třeba něco udělat, poněvadž vyhodnocování příliš nefunguje a eh, ten dozor by měl mít eh, nějakou strukturu. To, co tady máme na slajdu, tak to je převzato z Británie. Tady ten systém rovnovách a pojistek, tak to je vlastně britský nápad a je to rozdělení různých odpovědností mezi eh, různé orgány. Pokud se týče politických aspektů, ty jsou poněkud eh, složitější. A opět eh, máme zde inspiraci z jiných systémů, tak jak se to používá v různých stranách, vládních systémech. My jsme se chtěli obrátit k požadavku na nezávislost, na nezávislost komisařů ehm, z to vycházet. Další důležitá věc je eh, zaměstnání komisaře po té, co mu skončí mandát. Nejdůležitější tady je asi to, že omezení se týká nejenom přímo portfolia bývalého komisaře, ale je to obecnější. To znamená, že ať se pustíte do jakéhokoliv zaměstnání, eh, měla by to posoudit nezávislá struktura, zda je či není střet zájmu, čili nejenom to, co se týká přímo eh, daného portfolia a také eh, je zde veřejná kontrola. Eh, třeba eh, opět máme veřejné posouzení podle vzoru Velké Británie. A tam, kde jsou opravdu velmi, velmi citlivé záležitosti střetu zájmu, tak to je možno zveřejnit a de facto může to potom sledovat přímo veřejnost. Podobně cesty a dary. Opět tady máme eh, velice zajímavou databázi, eh, která umožňuje prohledávání. Samozřejmě vše je tam eh, zveřejňováno ex post a my doporučujeme mm, také přísnější zacházení s dary. Eh, my tam máme třeba rejstřík eh, dárků, mm, který už trvá několik, eh, nějakou dobu. Třeba nevíme, proč nejsou vedeny žádné detaily, například u dárku koberce z Azerbajdžánu. Já nevím, jestli tady z hlediska diplomatického jsou tady jakési zájmy či ohledy Eh, tedy jsou silnější než požadavek transparentnosti, čili tomu příliš nerozumíme. A to je asi všechno, děkuji vám. Ehm, možná, že máte nějaké otázky, pokud ano, my je rádi zodpovíme. Děkuji vám. Krát děkuji. Takže Teď budeme trochu nepopulární, ale to nevadí. Já jsem to všechno propočetla a vypadá to tak, že co jsme zatím doporučili v tomto kodexu, eh, pět eh, doporučení bylo částečně eh, naplněno a 19 vůbec. Takže tady máme ještě dost cesty, které musíme urazit. Já musím říci, že komise nás tak trochu obelhávala ohledně toho, jak pracuje etický, etický výbor. A musíme říci, že nedošlo až do dneška k zveřejnění toho, jakým způsobem se tady pracuje a čím se zabývají. Takže to je politování hodná věc. Já myslím, že dnešní den slouží také k tomu, abychom položili nebo sformulovali různé otázky na příštího komisaře. Takže nejdříve Hans Kaja má slovo. Hmm, jsem trochu překvapen, že jsem se dostal hned na řadu, protože jsem právě dorazil. Nicméně musel jsem ještě něco vyřizovat dnes dopoledne. Takže zcela souhlasím s tím, co si Inge řekla, s malými, malými výhradami. Uh, Některé ty body, které tady byly uvedeny, eh, hovořili o tom, že se změnil kodex. Já také nejsem spokojen s implementací tohoto kodexu, ale víme, že o 50% se to prodloužilo, je to teď 18 měsíců, takže to musíme samozřejmě eh, uznat. Jsem také nespokojen s realizací tohoto kodexu. Eh, pokud se jedná o malá provinění, tak eh, to, že tady nejsou žádné sankce, tak eh, myslím si, že tyto sankce si můžeme ušetřit. Jsem trošku ironický, protože v podstatě to není zveřejňováno. Já mm, samozřejmě nevím, na základě čeho se odlišují ta velká provinění od těch menších provinění. Uh, Samozřejmě, že to neznamená, že bychom vždy chtěli vědět jmenovitě, kdo co udělal. Ale eh, byl bych rád, kdyby komise nám řekla, pokud to bylo například 50 menších provinění, tak tady bude rozdíl eh, oproti situaci, když se bude hovořit například o pouze pěti případech malých eh, provinění. Já si myslím, že na straně Evropského parlamentu my jsme zlepšili tento kodex pro komisi, Ale co se týče těch eh, menších příležitostí, menších případů provinění, tak tam je ještě eh, velký prostor interpretace. Já tady mám jednu otázku. Já si myslím, že je rozdíl mezi tím, zda komisář v rámci nějaké návštěvy kde mm, v podstatě se něco chce od komise, tak pokud eh, tedy se tam přijme určitý dárek, anebo pokud se jedná o dary, které se týkají přímo eh, instituce. Eh, samozřejmě je to rozdíl, když se tady předává dárek individuálně zástupci instituce. Samozřejmě, že to může Eh, překročit určitou částku, pokud to ta daná osoba přijímá jménem instituce. To je reprezentativní o, jaksi účel nebo funkce. Já jsem tady nenašel v té studii žádnou zmínku ohledně těchto rozdílů. Eh, zda je to tedy dárek pro instituci jako takovou, nebo zda je to soukromý Eh, dar, který je předán v rámci nějaké eh, neformální situace. Tady je prostor pro interpretaci a to myslím, že by nebylo vhodné. Denis de Jung házal a žádal o slovo, prosím. Srdečné díky. Děkuji eh, mnohokrát také sekretariátu za to, že nám předal materiál. Je to skutečně velice aktuální a velice užitečné. Včera jsem měl neformální rozhovor s Franz Tinemanem, který vlastně je designovaným komisařem a on mi říkal, jak je hrdý na transparentnost komise. A ta transparentnost komise je podle něho mnohem vyšší než transparentnost jiných institucí nebo členských států. V každém případě je toto záměr nového týmu komise, která eh, chce dostat svým závazkům v tomto smyslu. Ale když si pročteme tuto zprávu, tak vidíme, že tady mnohé by se mělo ještě zlepšit. A jak řekla paní předsedkyně, mnoha doporučení nebyla převzata. Ještě jednu připomínku ze strany eh, tohoto eh, komisaře pana Tinemance. On říkal, i když nejsme perfektní, jsme mnohem lepší než Evropský parlament z hlediska transparentnosti a kodexu. To je kritika, na kterou se musíme připravit. A pokud chceme eh, zde dobře pracovat, musíme také se podívat na vlastní řady a myslím si, že tady je mnohé co zlepšit. A to pravděpodobně platí také pro radu z hlediska transparentnosti. I ta by mohla výrazně zlepšit eh, transparentnost. Já doufám, že v rámci nové komise se budeme moci pustit do této práce a možná i v souvislosti s tím, co teď běží z hlediska Eh, toho systému bezúhonosti, tak jak se o něm nyní hovoří v rámci komise, tak zde myslím, že bychom měli mít dobrý dialog a musí se tady ještě mnohé zlepšit. A nyní kolegyně Sender. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji uh, vystupujícím za zhodnocení uh, tohoto návrhu kodexu etiky. V současnosti Evropský parlament by mohl přispět k zlepšení této problematiky. Tak, jak bylo řečeno, možná by bylo vhodné zajistit vnější tlak ze strany Evropského parlamentu. V případech, které tady byly uvedeny, Eh, bylo možné také zapojit eh, orgány na úrovni členských států. Ale pravdou je, že na úrovni komise ještě neexistují dostatečné komunikační nástroje. Co to znamená? Většina médií pracuje eh, pro, v rámci svých vlastních záměrů. A Média nedostatečně odhalují tyto záležitosti. Co potřebujeme v Evropě? Potřebujeme určitou standardizaci těchto kontrol, tohoto typu chování. Pokaždé, když se zveřejní eh, tyto záležitosti, tak se komisi vytýká, že sice se snaží zlepšit věci, ale že je velice eh, odtažitá a že vnímá tyto kritiky jako určitý útok. Popravdě řečeno se nám nedaří změnit chování. Často se ty argumenty obrací i proti nám. Je to otázka, jak postupovat, abychom našli ten správný nástroj zlepšení kontroly nad komisaři a obecné kontroly nad eh, řízením eh, věcí v Evropské unii. Já se domnívám, že až do posud se nám především eh, vytýkalo, že se zaměřujeme na drobné záležitosti, Jakým způsobem zlepšit spolupráci s médií? Jak zajistit, aby média nebyla překážkou? Jak postupovat, aby se nám podařilo vypracovat vhodný etický kodex? Komise nám musí také pomáhat. Nejde o to, aby my jsme byli hlavním pohonem této záležitosti. Prosím, máte slovo. Uh, well, I am that i am shocked but hardly surprised as a eh, eh, já jsem šokován, jsem nikoli překvapen, jakožto nový člen parlamentu v tomto výboru. Když se dozvídám, že základní pravidla transparentnosti v komisi pořád ještě neplatí, eh, já vím, že tato, tento výbor pouvažuje mou zemi za osvědčený zdroj postupu standardy, které platí v Anglii, eh, v Kanadě, ve Velké Británii, to jsou minimální přijatelné standardy. Já si myslím, že v holiči ve Velké Británii dokonce ani to nepovažují za dostatečné, ale je eh, pravda, když říkáte, že komise nemůže být beztrestná. Komisaři nemohou být eh, policisty sami sobě. Eh, musí existovat transparentní sankce v případě narušování tohoto kodexu. Eh, deklarace dárku musí být jasná, musí zde být finanční limit. Jednoduše prostě a přijímání dárku musí být taky eh, naprosto veřejná věc. Jak je možné, že tady tento kodex Eh, platí 15 let a přitom zde nejsou zohledněny ty nejzákladnější požadavky a principy. Mě by zajímalo, eh, jestli bude v komisi politická vůle provést příslušné změny. Já se obávám, že ještě po 15 letech eh, pořád nebudou mít dostatek ochoty a je třeba vyvíjet na ně stálý tlak. Děkuji vám. Eh, tak já jsem se teď přihlásila jako řečnice. Eh, chtěla bych jenom trošku uspořádat několik věcí. Eh, jednak tato studie se zabývala také Španělskem a zjistili jsme, že v mnohých členských zemích, ale také třeba v Světové bance a dalších mezinárodních organizacích fungují vyšší standardy než eh, v Evropské unii. Kdybychom to nebyli schopni dokázat, eh, nic bychom nedokázali, nic bychom tady mm, neudělali. Na evropské úrovni například nemáme eh, to, čemu v Německu říkáme eh, ministerský, eh, ministerský zák, zákon. Rozlišuje se třeba mezi nositelem úřadu a nositelem mandátu. My třeba jsme nositele mandátu. A, čili rozlišuje se, my máme jednoho, jedného vykonavatele úřadu, to je předseda parlamentu Schulz a my, my všichni ostatní vykonáváme pouze mandát. A tady třeba někdo říká, pro boha nechme toho, neboť se to bude vztahovat i na nás. Ne, to my musíme prostě toto téma dále, dále sledovat. My máme politický mandát, zatímco komisaři vykonávají úřad. Čili my skutečně se musíme zabývat touto debatou a e, nemůžeme směšovat tento parlament s komisí. Takže e, toto jsem chtěla tedy e, varovat před směšováním. A další otázka sankcí a následků. My máme pouze kodex a ten nahrazuje celou část trestního práva, která se v českých zemích vztahuje na ministry. No, takže to opravdu není příliš eh, dobrou známkou kvality pro evropský systém. Takže ještě jednou eh, nesměšujme věci, které jsou odlišné. A já bych skutečně chtěla vyzvat komisi, aby se tím zabývala, protože to je potom otázka naší důvěryhodnosti. Protože Evropská komise tam má zvláštní roli a ta se tedy eh, bohužel příliš odráží v tom kodexu. Já bych ještě chtěla do debaty přidat další věc. U e, eh, přechodných komisařů, kteří e, zastávají úřad na 3-4 měsíce, tak eh, tady se ukazuje, že eh, oni poté, co jim skončí tento krátký mandát, eh, budou dostávat ještě odstupné mnohem déle, než kolik byli v úřadě. Byli v úřadě 3-4 měsíce a budou dostávat ještě peníze další dva roky. Takže já myslím, že to by se taky mělo změnit, aby prostě ta doba po mandátu, kdy mají nárok na příjem nebyla delší než celý mandát. To je docela trapná záležitost. Tak, eh, to jsem chtěla říct. A nyní paní kolegyně Makovej. Děkuji. Také já chci kritizovat ten kodex. Komisaři nemusí deklarovat uh, všechny své finanční zájmy aktiva, ale jenom ta, která mohou vytvářet střed zájmů eh, během výkonu své funkce. Kdo tedy rozhoduje, eh, že finanční zájmy by mohly vytvářet střed zájmů? Asi komisař sám. Není eh, povinnost deklarovat dluhy nebo závazky, i když mohou ovlivnit nezávislost. To by možná mohlo být, možná by mohl být tedy díky tomu otevřený jiným řešením. Není jasná definice střetu zájmů. Ustanovení se, jsou omezena na věci v rámci portfolia komisaře a skutečnost, že komisař může hlasovat v kolegiu ve, na všechna témata. To není. Tedy. Proto není správné omezit střed zájmu pouze na jeho portfolio, když hlasují o všem v kolegiu. Pak není žádný postup v případě, že komisař neinformuje o střetu zájmu. Je to tedy zlepšení, ale Možná bychom měli tlačit na reální, skutečný lepší kód a skutečné reálné sankce. Děkuji. Kolega Gajer má ještě slovo. Mhm. Já se chci zmínit o otázce, jakým způsobem eh, ošetřit otázku peněz a financí kolem komisařů. To bychom měli podstatně promyslet. Eh, představme si nebo řekněme si, jakým způsobem to probíhá. Máme tady eh, skutečnost, že oni skutečně inkasují peníze za dva roky a přitom jsou tady pouze čtyři měsíce. To je nepředstavitelné. Ovšem chtěli bychom také eh, nejdelší období cooling rank, to znamená po eh, skončení této funkce. Samozřejmě nechceme, aby eh, tedy pracověkem eh, fungoval jako komisař. Tady to bychom měli promyslet a jsou tady dobré důvody pro eh, toto období. Takže komisař nemůže pracovat v některých oborech. Já si myslím, že z hlediska politické kariéry ten komisař v podstatě nemůže pak kandidovat a nemůže být použit. Takže Myslím si, že je dobré, že tady máme tedy těch pět měsíců. E, samozřejmě, že na druhé straně ta konstrukce nemůže fungovat tak, že e, v podstatě e, řekneme, dobře, není to možné a tudíž ten komisař nebude moci nějakým způsobem pokračovat ve své kariéře. Já nevěřím na to, že se stanou Eh, nezaměstnanými, ale myslím si, že v tomto ohledu bychom měli najít chytrou cestu, kde by se zohlednili a respektovali principy, ale eh, když tento úřad je vykonáván na krátkou dobu, nebylo by vhodné, abychom ho zbavili jakékoliv přitažlivosti, jakékoliv atraktivity pro tyto lidi. Eh, kolega Stas. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych chtěl srdečně poděkovat za tuto studii. Eh, jedná se o dobrou aktualizaci toho, čeho bylo dosaženo, ale také toho, co se musí nezbytně ještě provést. Já mám ovšem jednu obavu. Vy sami hovoříte o slyšení s komisaři, paní předsedkyně. Eh, ovšem, Eh, kdo se tady v tomto smyslu neobjevuje, je pan předseda eh, komise. On sice měl eh, prohlášení, kde pojmenoval, jasně uvedl kodex chování, který se podle něho musí dodržovat, ale bylo by dobré, kdyby pan Juncker nějakým způsobem se také vyjádřil před námi a eh, aby tady mm, došlo k uvědomění si toho, že je nutné ještě mnohé učinit. Možná, že pan předseda Juncker by mohl eh, k tomu také vystoupit. Bylo by dobré se o tom poradit. Zdá by nebylo vhodné napsat dopis v tomto smyslu panu Junckerovi, říci toto a toto zmapovala disk, eh, studie to se musí ještě učinit, a požádat ho o reakci. To znamená, jaký záměr Juncker v tomto smyslu v komisi má. Víte, že o tom hovořil již první místopředseda eh, Tinemans, říkal ano, to je v pořádku, eh, říkal, že my se musíme stát tím pohonem, aby se komise pohnula v tom správném směru. A pak je vhodné také si vyžádat reakci na ten rozdíl mezi tedy komisaři, to znamená eh, těmi, mm, kteří vykonávají určitý úřad, a těmi, kteří jsou volení, jako jsme my, volení zástupci. Eh, tuto situaci nemůžeme vždy eh, jak si srovnávat, ale my máme kodex chování a zabýváme se touto otázkou velmi kriticky. Víme, že i na naší straně se musí ještě mnohé učinit, ale u komise je také toto nutné. Podívejme se na problematiku tabáku, na doporučení Světové zdravotní organizace a, a také se podívejme na osoby, které jsou aktivní v tomto oboru a na zveřejňování všech těchto záležitostí. Třeba by se eh, dali zřídit webové stránky, kde by se uvádělo, kdo má kontakty se zástupci tabákového průmyslu. V každém případě bychom se tím měli zabývat zde. V podstatě je to i doporučení Světové zdravotní organizace. Eh, měli bychom klást důraz na to, aby tato pravidla byla dodržována a ne, aby Komise říkala, ano, parlament stále kritizuje nás a nedokáže si zamést před vlastními dveřmi. Je pravda, že my se musíme také chránit před touto kritikou. A je pravda, že je rozdíl mezi volenými zástupci a těmi, kteří vykonávají určitý úřad. Já si myslím, že to není jediná věc, kterou se musíme zabývat, ale musíme si také zamést před vlastními dveřmi. Děkuji. Kolega Krymno. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych ještě stručně pohovořil o těch eh, financích pro přechodný výkon eh, tohoto úřadu komisařů. Musíme si položit otázku, jaké jsou tyto výkony také a vůbec celkově výkonnost nejenom v Evropské unii, ale i také v rámci parlamentu. Samozřejmě, že existují velké rozdíly z hlediska různých funkcí, to tady bylo správně uvedeno, ale jednu věc bych chtěl zdůraznit. Právě teď u evropských voleb jsme viděli, že polovička občanů EU vůbec nevolila. A bylo to z toho důvodu, že v podstatě se necítí zastoupení v těchto institucích, protože mají dojem, že tyto instituce eh, je nezastupují v pravém slova smyslu. Pokud eh, nějaký komisař pracuje pouze čtyři měsíce a pak má nárok na eh, plat za dva roky, to jsou věci, které se nedají akceptovat. To musíme v každém případě odstranit. A proto myslím, že bychom se měli zabývat touto otázkou těchto přechodných komisařů. Já jsem novým eh, poslancem, eh, možná je to moje chyba, že jsem se tím dostatečně nezabýval, ale kdybych to byl věděl, tak bych nikdy nesouhlasil s tím, aby tito komisaři na přechodnou dobu získávali tak vysoké platy. Kolega Bově. Oui, madame la présidente. Vážená paní předsedkyně, já si myslím, že tady máme školní případ, který je zajímavý. To je nominace nových komisařů. Už o tom hovořili jednotliví řečníci, ale již v návrhu na kandidaturu máme některé komisaře, kteří mají střety zájmů. To bylo uznáno také v tisku a přitom minimálně dva z nich dnes jsou vnímáni jako lidé, kteří měli buď střety zájmu v naftařských společnostech, anebo měli kontakty s lobbysty z bankovního světa. Jakým způsobem parlament a komise může toto ošetřit? On nestačí pouze to deklarovat, oznámit, že jsou tady tyto problémy. Musíme mít postup v nominaci pokud členské státy nominují určité komisaře, musíme zajistit, že eh, nedojde k střetu zájmu. Musíme toto ošetřit před jmenováním těchto komisařů, jinak to nebude fungovat. A bude to katastrofa z hlediska veřejného mínění, protože jak bude možné důvěřovat komisařům, o kterých víme, že mají eh, souvislosti s určitými obory a s určitými aktivitami. A e, tito lidé, kteří e, tedy mohou být komisaři, mají propojení s e, těmi aktivitami, v kterých budou mít svoje portfolio. Na druhé straně samozřejmě chceme mít Eh, partnery nebo lidi, kteří mají kompetence v těch oblastech. Otázka je, jak to ošetřit transparentně, proto jsme tady. Ano, pan kolega Zdechovský. <clears throat> Vážená paní vážené dámy a pánové, eh, Chtěl bych nejdřív poděkovat za naprosto skvělou přednášku a naprosto výbornou prezentaci, která tady zazněla opravdu slovo excelentní je pro mě vrchol toho, co bych k ní řekl. Já učím a učil jsem dlouhou, dlouhou dobu etiku na různých školách. A etický kodex vždycky vychází z logiky. Etický kodex není něco, co by mělo být důsledně vyžadováno nějakými sankcemi, ale měl by vycházet z nás, ta vnitřní rozhodnutí proto chovat se transparentně a eticky je daleko silnější moment, než dávat nějaké sankce a pokuty a, a někoho tady, tady pokutovat a prostě hlídat ho. Kontrolní výbor přece nemá, nemá eh, funkci tu, že budeme běhat za každým komisařem a ptát se, s kým se sešel. Vážení kolegové, to bychom se tady uběhali. Druhá věc, která je, která tady zazněla a já ji chci zdůraznit, musíme jít příkladem. Kdo z vás má na webových stránkách napsáno, s kým se kdy schází a co dostal na dár, za dárky? Kdo z nás dává na sociální sítě různé, různé pozornosti a kde s kým byl nadovolený? Korupce je jako parazit. Je to něco, co se prostě dokáže dostat pod kůži a my se jí potom strašně špatně, špatně uh, dostáváme pryč. Já nemám nic proti tomu, ať má někdo klidně dva roky plat po té, co opravdu ty tři měsíce odpracuje v Evropské komisi. Pokud opravdu bude pracovat, tak ať ten plat klidně má. Mě to neuráží. Znám tyhle ty příklady z biznisu, je to zcela běžný ale chci, aby ten člověk opravdu ty dva roky, po té, co skončil svůj mandát, nepracoval pro žádnou lobistickou firmu, nebo nebyl ten otvírač dveří, protože lobbying je vlastně otvírání dveří někam do, do evropských institucí. Další věc, který se chci vyjádřit, Jean-Claude Juncker, já bych se tady pana předsedy komise výrazně zastal. On opakovaně třeba na EPP říkal, že on chce otevřít komisi větší transparentnosti. A já věřím, že slovo muže, který on řekl, že prostě bude dodrženo. A poslední věc je, eh, ta je spíš praktická, budeme tady mít příští týden slyšení. Dáme tu otázku na etickou vyspělost komisaře, položíme ji Zeptáme se paní komisařky nebo komisařů opravdu, zda vědí, co je to etika. Mně nejde o to rozlišovat někde, jestli dárek je za 150 nebo za 170 euro. Ale jde o to, aby ten člověk opravdu věděl, že některé věci a některé dary přijímat prostě nemůže. Děkuji. Kollegin Sender zum Abschluss. Kolegyně Sander na závěr. Máme tady experty, chci toho využít a chci eh, se zeptat, kdo tedy kontroluje ehm, vyhlášení střetu, prohlášení střetu zájmu ex ante. Předpokládám, že tam je větší míra informovanosti kolegia a existují tam větší možnosti než ze strany administrativy. A v případech, kterých hovořil pan Bové, tak tam je ta otázka na místě. A také paní Gresle to říkala, potřebujeme experty, takže oni musí pracovat v té oblasti, která jim následně bude přidělena. Ale na druhé straně ty případy, o kterých hovořil pan Bové, pokud dojde k tomu, že nějaký komisař nebo komisařka má specifické zájmy v jisté oblasti a přijímá rozhodnutí například v oblasti klimatických změn a energetickém modelu, pokud víme, že má konkrétní zájmy v konkrétním sektoru. Takže si myslím, že tady je třeba něco udělat. A to je problém, s kterým jsme konfrontováni. Transparentnost je dobrá, ale pak je třeba jednat. Jít verifikovat, zda rozhodnutí, která se přijímají, nesouvisí s těmi prvky, které jsou součástí expertízy jednotlivých komisařů. Nakonec nezapomínejme, máme tady nešťastný případ pana Daliho. A to, k čemu došlo, se týkalo velmi delikátního sektoru. Pak se ukázalo, že pan Dali měl trošičku víc než obyčejné kontakty v daném sektoru a pak parlament sám byl nucen přijmout rozhodnutí jako legislator, zachovat tedy legislativní proces a dát najevo občanům, že nejsme předmětem žádného nátlaku. Myslím, že to vyžaduje určitý tou citlivost. Transparentnost je něco víc, ale ne, to nestačí, tedy jak ověřit, jak, jak věřovat, jak přijímat rozhodnutí, pokud bude jasné, že existuje nějaký konflikt zájmu. Děkuji. Děkuji, to se mi velice líbilo. Eh, pokud um, skutečně tady jde o konferenci, abychom to, abychom to ne, ne přeháněli. Pak e, další kolegové, paní Majer. Já bych chtěl vrátit k otázce, mm, která tady zazněla před chvílí. Víte, že eh, dochází ke změnám tohoto kodexu tehdy, kdy se objeví skandály. A to je politování hodné, protože my máme na úrovni komisy velkou zkušenost. A snažíme se řešit, ošetřit tyto problémy střetu zájmů. Máme mnoho informací. Ale když chceme zaměstnat nějakého bývalého zaměstnance, je tady konkrétní postup. E, není vhodné se domnívat, že je možné e, zaměstnávat lidi bez těchto postupů. Popravdě řečeno, tyto změny by se měly provést. Já neříkám, že bychom nezbytně se museli inspirovat jinými zeměmi. My jsme stanovili pravidla. Není nutné eh, hledat nová pravidla. Samozřejmě eh, není možné aplikovat eh, zkušenosti jiných zemí. A já jsem diskutovala s generálním tajemníkem a hovořil jsem s ním o aplikaci tohoto kodexu. Bylo mi řečeno, že máme eh, instrukce, které jsou sepsány, ale jde o to, abychom vždy používali stejná kritéria na komisaře. Další bod, o kterém se chci zmínit, je záležitost, jak udělat ten rozhodný krok. Možná by bylo dobré, aby komise nepracovala úplně sama. V roku 2011, když došlo k revizi kodexu, se hovořilo o konzultačním poradenském postupu. Myslím si, že tento postup konzultace nebyl eh, dostatečně proveden. Měli bychom tento postup eh, použít ve vztahu k Evropskému parlamentu, ve vztahu k občanské společnosti která kritizovala tento kodex. Nejedná se o to, aby se pouze kritizovalo, je nutné eh, zaujmout vstřícný přístup. Myslím si, že účast, tato participace je velmi důležitá a v minulosti nevždy fungovalo. Evropský parlament a komise by měly spolupracovat. Samozřejmě, Existují rozdíly, o kterých eh, tady hovořila paní Gresle. I Evropský parlament by měl zlepšit situaci na své straně. A to díky tomuto novému procesu. Já také souhlasím s tím, že eh, z vnějšku se příliš nerozlišuje mezi parlamentem a komisí a málo kdo tomu rozumí. A já myslím, že by bylo hezké, kdybychom eh, dostali určitý, eh, podat určitý příklad, že toho, toho, že parlament je určitým eh, modelovým systémem, že, protože my zde máme e, příslušný systém a toto by se mělo postupně aplikovat také na komisi a další orgány EU. Já si myslím si, že to rozlišování mezi e, parlamentem a komisí, e, tak e, to by bylo dobré, protože možná by stálo za to připomenout, že kdysi se tady usilovalo o interinstitucionální etický výbor. Eh, že by to tedy bylo na interinstitucionální agendě, možná by to mohlo zahrnovat také radu. To bych možná zdůraznila, že také jsou to etické otázky, které se eh, týkají rady a o tom jsme nemluvili. Eh, nyní prosím zástupkyni Evropské komise. Voilà. Merci, madame. Děkuji, paní Gresle. Děkuji. Je to opravdu čest a také velká odpovědnost účastnit se s vámi této velmi zajímavé diskuse ohledně revize eh, kodexu chování komisařů. Pokusím se být stručná, protože ta diskuze jistě nekončí dnes. Chtěla bych nejdříve vyjádřit poletování nad tím, že možná prezentace této studie nebyla dostatečně vyvážená. Tato studie říká, že komise nenaplnila svůj kontrakt, nezměnila kodex. Chtěla bych vám připomenout, přestože v té době parlament eh, vyjádřil výhradu a stanovil šest podmínek a dále parlament stáhl tuto výhradu a proto se domnívám, že tady docházelo k setkání mezi komisí a parlamentem na konferenci předsedů, byly diskuse a komise se snažila udělat to, co měla učinit, tak, aby vyšla vstříc požadavkům Evropského parlamentu. To neznamená, že bychom se neměli snažit zlepšovat situaci, ale prezentace byla tak trochu přehnaně negativní. A teď, co se týče všech těch doporučení, která dnes zazněla a která obecně přebírají doporučení, která byla již vyjádřena v minulosti. Zde musíme rozlišovat mezi tím, co se může učinit v rámci změny kodexu, a to je samozřejmě ta nejmenší část, protože Eh, pokud jsem to dobře pochopila, nejde tak o změnu, ale spíše o, o eh, jaksi zlepšení, eh, monitorování. A to musíme odlišovat od změny smlouvy, protože tam se uvažuje o e, disciplinárním postupu a v takovém případě je to samozřejmě soud, který může uvalovat sankce, takže my to nemůžeme nahrazovat. Je to článek 247 e, v rámci smlouvy. To neznamená, že by komisaři neměli dodržovat kodex a své povinnosti. Proč je relativně málo problémů? E, je to tím, že tady 28 komisařů eh, je eh, povinno eh, naplňovat požadavky, které jim byly stanoveny, musí fungovat jako nezávislé osoby a musí se evropsky angažovat. Oni znají svoje povinnosti, ale tito komisaři jsou pod stálou kontrolou Evropského parlamentu, tisku, některých nevládních organizací a také svých vlastních útvarů. Na to nesmíme zapomínat. Komisaři jsou jako v jakémsi bazénu nebo akváriu, jak bylo řečeno jednu, jednu dobu. To znamená, ex ante umožňuje ověřování, to znamená, nečeká se na to, až se proviní nějakým způsobem. Vše se verifikuje předtím, než akceptují eh, určitou funkci, než přijmou nějaký dárek. Eh, oni si to ověřují, telefonují generálnímu tajemníku, sekretariátu, a snaží se informovat se ohledně dodržování eh, kodexu chování komisařů. Vypracovat zprávu o mm, aplikaci eh, tohoto kodexu a různých eh, provinění. Jistě, to je velmi obtížná věc, protože mohou existovat problémy. A pokud vznikne problém, tak předseda komise má nezbytnou autoritu pro to, aby si ověřil, zda je nezbytné, aby se komisař eh, stáhl a vzdal své funkce. Ta, ten systém je dosti pevný. Hovořilo se tady o střetech zájmu, které by mohly se objevit při eh, dezignaci některých komisařů. Tady opět eh, je tady postup, který se opírá o posílený systém kompetencí místo předsedů a designovaní komisaři nejsou sami ve svém eh, portfoliu. Tady je kontrola vyváženosti. V každém případě rozhodnutí jsou kolegiální a komisaři to vědí a oni vědí loajální z hlediska obecných zájmů a nikoli loajální z hlediska nějakých konkrétních podniků, s kterými měli předtím kontakt. Komisaři to velice dobře vědí. Oni vědí, že jsou pod neustálou eh, kontrolou a komise se Eh, vždy zavazovala dodržovat obecné zájmy a ne eh, individuální či soukromé zájmy. A co se týče eh, platů těch přechodních komisařů, o tom se také hovořilo, to je opět nařízení rady, které bylo přijato. A komise v tomto smyslu neměla právo iniciativy. Tam se stanovují tato pravidla. Já jsem zaslechla argumenty pro i proti, nebudu o tom diskutovat, to mi nepřísluší. Uh, ale myslím, že nesmíme ztrácet ze zřetele, že tady máme právní rámec, který prosazuje nezbytnost dodržovat právo a zvláště na úrovni komisařů. Děkuji. No, krát děkuji. Co se týče toho akvária, tak bych chtěla jenom říci, že v dobrém akváriu máte také zelené rostliny. To neznamená, že bychom eh, chtěli tady diskutovat, eh, protože tady máme příliš mnoho transparentnosti. Ne, tady jde o problémy s implementací tohoto kodexu. Právě z tohoto důvodu o tom diskutujeme a to je právě eh, záležitost, která vedla k této zprávě. Němci říkají, to, co nevím, mě nebolí nebo nepálí já si myslím, že tady se jedná o principy zprávy. Samozřejmě, pokud eh, neznám tyto principy, tak není možné, abych o tom diskutovala. My vás chápeme velmi dobře, to znamená, že mm, chtěla bych si ověřit, zda nikdo nehodlá na vaší úrovni pracovat na změně tohoto kodexu, i když tady máme určité případy, které jsme zaznamenali. Eh, co se týče eh, těch mission eh, letters, toho nového předsedy komise, i to jsem vnímala v tomto smyslu. To znamená, pochopila jsem to dobře, že nikdo nepracuje na změně tohoto kodexu a nikdo se nesnaží zajistit implementaci tohoto kodexu. Také tady je problém toho etického výboru ad hoc, zvláště toho problému, že nevíme, co se tam přesně děje. Paní Klesburg. Ne, no paní Gresle, komise odpoví, zareaguje na všechny otázky, eh, které dostane ze strany vašeho výboru. My jsme tuto zprávu dostali před několika dny. Komise určitě se bude touto zprávou zabývat a bude věnovat této zprávě velkou pozornost a požadavkům ze strany parlamentu. Ale po té první červě eh, myslím si, že ta realita tady není správně zobrazena, protože komise aplikuje tento kodex, je věrna duchu tohoto kodexu. Samozřejmě, že se tady mohou některé věci zlepšit. Ehm, dají se zlepšit některé věci na úrovni transparentnosti. Pan předseda Juncker se k tomu zavázal a také to napsal eh, v dopise komisařům. Eh, ale myslím si, že bychom neměli diabolizovat tuto záležitost a domnívat se, že komise se eh, celou dobu Eh, zabývá tím, jak spáchat eh, nějaké trestné činy nebo přestupky. Není tomu tak. Máme pravidelná školení, která jsou organizována. Eh, někde v této zprávě, nevím na jaké stránce jsem četla, že se nic nedělá, že komise nekoná. To není pravda. My jsme organizovali školení, pro ty eh, nové členy těch mini kabinetů, abychom je varovali, abychom je informovali, na koho se obrátit. A to bude pokračovat, paní Gresle. Eh, bude to pokračovat i v rámci nové komise a probíhalo to tak také celou dobu předchozího mandátu, takže nesmíte se domnívat, že tady se nekonalo. A také není správné říkat, že tady není žádný postup pro hodnocení těch následných aktivit komisaře. Tato záležitost byla posílena v kodexu, ta povinnost deklarovat eh, byla eh, jaksi prodloužena až na 18 měsíců a dále se tam hovořilo také o zákazu aktivit eh, v lobistickém prostředí, takže musíte to vyvážit. Není možné jenom říkat, že komise lhala, že komise nedodržuje své povinnosti je jistě možné něco zlepšit. Paní Činy řekla, že ten pokrok probíhá postupně, eh, zlepšujeme to krok za krokem, ale komise je v každém případě odhodlána zlepšit svůj systém. Le mensonge, c'était moi qui l'a dit, et ça c'est... Já jsem hovořila o té lži a souviselo to s dopisem komise z roku 2011, tam nám bylo oznámeno. Uh, um, uh, Máme uh, v úmyslu roz, zveřejňovat rozhodnutí ad hoc etického výboru na evropských webových stránkách a doufáme, že nebude potřeba revidovat toto. Děkujeme. Já zcela otevřeně říkám, že my jsme tenkrát provedli porovnání eh, pro eh, konferenci předsedů a eh, otázka byla, jak dál. A je pravda, že většina požadavků parlamentu v tomto směru nebyla realizována. My jsme v tomto výboru souhlasili se zrušením příslušné rezervy E, nicméně teď e, máme novou komisi a myslíme si, že je třeba, e, abychom poněkud upravili ten lidský kodex a abychom se tedy zejména soustředili na to, co považujeme za důležité. Paní Sender. Ano, děkuji, děkuji za tyto komentáře. Existují osvědčené postupy, existují eh, také možnosti, které přímo tady máme po ruce. Eh, takže nemusíme se rozjíždět dokola. Eh, můžeme se jednoduše soustředit na to, co zde existuje. Dále bych řekla toto. My zde máme tři instituce, které jsou v kolegislativním dialogu, ale máme ještě další menší instituce a i ty lze vzít na palubu. A e, pak tady mám e, otázku e, směrem ke komisi. Tady komise bude mít novou strukturu a budou tam místo předsedové komise, jejichž úkolem bude také dohlížet na dodržování etického kodexu pro ty komisaře, které mají eh, ve svém úseku. Eh, takže toto by snad měla být určitá garance, garance zabráňování střetu zájmu. A je to Eh, součástí eh, toho pověření, toho mission statementu pro ty místo předsedy komise? Je to tak? Um, tak. Jenom jedna věc. Já se dobře pamatuju diskuse, které jsme tady vedli v roce 2008-2009, kdy jsme zorganizovali uh, Eh, dvě prezentace střednědobé mm, závěrečné zprávy. Slyším argumenty, není tam změna v prezentacích komise, je tam jedna inovace, mm, že by to vyžadovalo ehm, změnu základní smlouvy, pokud by se měly změnit kodeckování. To je zklamání. Myslím, že v komisi je už tolik dobré praxe, že bychom mohli zajít dál. Um, Mm, nechápu tedy tu defenzívu, že všechno, co děláme, je v pořádku. Přesně tak to bylo v roce 2009 a podařilo se ten kodex zlepšit. Děkuji. Paní Hresburg. Děkuji za vaši trpělivost. Chtěla bych se ještě vyjádřit k té nové struktuře organizování nové komise. Samozřejmě o tom musí rozhodnout pan předseda, ještě nevím přesně, jak to bude probíhat. Uh, ale když jsem hovořila o nové struktuře, tak jsem chtěla uvést, že riziko eh, střetu zájmu je omezené. Nejenom proto, že ten jmenovaný komisař musí být loajální vůči obecným zájmům a tudíž eventuální aktivity, které měly předtím, již nemohou ovlivňovat jeho rozhodování, protože je věrný obecným zájmům. A pak je tady kolegiální struktura, která byla posílena vytvořením eh, vlastně několika komisařů, kteří spolupracují a snaží se pracovat efektivně a ve prospěch obecných zájmů. Doufám, že jsem to dobře vysvětlila. A co se týče připomínky pana Blomajera, já myslím, že je zřejmé, že je to smlouva, která stanovuje kompetence, odpovědnost soudního dvora. To je článek 247. To ovšem neznamená, že není možné přijímat opatření v průběhu mandátu za předpokladu, že by se objevily určité problémy. Předseda má možnost reagovat a případně eh, upozornit komisaře na určité body. Ale podle mých mm, vědomostí nikdy to nebylo nezbytné. Byl tady jeden komisář, který podal demisi, nebudeme se k tomu vracet, z toho byl velký skandál, protože se vycházelo z toho, že vše bylo příliš rychlé, on potom popřel tuto demisi, nakonec Infine to bude řešit eh, soudní dvůr. Ale chci jenom říci, že tady jsou možnosti pro reakce v průběhu mandátu, pokud je to nezbytné. my neustále eh, hledáme eh, řešení, které by měla inteligentnější účinek než atomová bomba prostě a snažíme se udělat si eh, přehled. Takže pan kolega Petrus. Děkuji. A já se velice omlouvám za pozdní příchod eh, eh, na toto zasedání. Já se domnívám, že bychom se měli vždy eh, zabývat tím, jak to vidí občan a daňový poplatník. Nevždy se mi to podaří, ale pokusím se. Eh, stručně řečeno, máme před sebou dlouhou cestu, eh, když to tak vidím. Nemám tady řešení, které bych mohl poskytnout teď, dnes, ale jenom chtěl bych, aby abychom do zápisu eh, této schůze dali, že skutečně máme před sebou hodně dlouhou cestu. Ať uh, už tady je to uh, občan v Glasgowie, Barceloně, Helsinku, Helsinkách, Madridu, kde já myslím, že budou rozumět tomu, jak je to obtížné mít skutečně pořádnou pořádný transparentní systém. Ano, děkuji. Eh, budeme o tom debatovat ještě eh, s koordinátory, jak tedy eh, postupovat dále a já vám dám také k dispozici to, kolik to vlastně stojí, to, že komisaři dostávají tak dlouhé ostupné. Tak a ty další dva body se ruší, protože pan Šemeta eh, vážně onemocněl, my mu tedy přejeme všechno nejlepší. Takže my jsme se dostali de facto eh, dostali na konec zasedání a eh, navrhuji, abychom hned po, za pět minut zahájili zasedání koordinátorů. Takže já vám zatím přeji jinak příjemnou polední pauzu až do odpoledne.